La seduta è ripresa. Znovu zahajujeme zasedání. Eh, sdělím vám výsledek hlasování, volby. Počet 135. 635 hlasovalo, bílých nebo nulitních 73 hlasy 100, 662 bylo hlasů, 332 byla většina, která byla nezbytná. Kandidáti získali následující hlasy. Paní Keller 133 hlasů, paní Rego 42 hlasů. Pan Sasoli 325 hlasů. Pan Zahradil 100 62 hlasů. poiché nessun candidato. Takže, eh, eh, takže pokud a eh, poněvadž nikdo nemá absolutní většinu, která byla nezbytná, tak přistoupíme k druhému kolu. A pokud nejsou žádné připomínky nebo nové kandidatury, takže platné eh, jsou kandidatury tedy z prvního kola. Má někdo nějaké připomínky? Takže já jsem obdržel následující kandidatury. Paní Skakeler, pan paní eh, Sira Rego. Pan David Maria Sasoli. Pan Jan Zahradil. Pokud nejsou žádné nové kandidatury, tak přistoupíme ke druhému kolu a to v 11.40. Tím přerušuji zasedání a zahájíme opět v 11.40. presidente! La seduta è ripresa. Zahajuji zasedání. Předtím, než přistoupíme ke druhému kolu, chtěl bych se zeptat, zda všichni sčitatelé jsou přítomni na svých místech. Honorevole Jár. Pan poslanec Jár, prosím, abyste zaujal svoje místo. Pane Jare? Pan Jar? Musíme začít. čtyři jako, jako, jako, no. Buzek Pan předseda Buzek. Onorevole Guetta poslanec Věrta. Prezident Buzek. Pan předseda Buzek. Honorable Thaler Pan poslanec Taler. Jste přítomen? hospital. Are you here, please? Tak jste prosím přítomni, paní Taler. President Buzek is here. Pan předseda Buzek je přítomen. Coming. President Buzek is, is coming. Pan předseda Buzek už je na cestě. Buzek, Takže pan předseda Buzek eh, jako sčítatel, až dorazí, tak hned zahájíme další kolo. Happy birthday, Buzek. Happy birthday. Všechno nejlepší k narozeninám, pane předsedo Busku. Všechno nejlepší. Procediamo ora secondo scrutinio. A nyní tedy přistoupíme k druhému kolu, takže vyzývám sčítatele, aby zaujali místa vedle příslušných eh, hlasovacích schránek. A uh, už byly tedy uh, rozděleny obálky a zahajuji hlasování.